doby. Musíme to prodiskutovat rychle. Další bod na pořadu jednání je společná debata o boji proti terorismu. Máme zde prohlášení Rady a komise o tělesných detektorech, skenerech a prohlášení Rady komise o fungování zpravodajských služeb v rámci strategií boje proti terorismu. Ve jménu Rady nyní zahájí debatu pan Pérez Rubalcaba Alfredo. Prosím. Señor presidente. Pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, Rád bych tuto rozpravu začal tím, že poděkuji parlamentu za příležitost diskutovat Předseda, největší eh, hrozba, kterou může učinit předseda, je vlastně potrestat tři představitele skupiny. Pane Šulci, pane Konbendite, pane Frhovštate. Rada hovoří. Rada hovoří. Takže vás laskavě žádám, abyste diskutovali jinde. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Říkal jsem tedy, že bych chtěl poděkovat eh, tomuto parlamentu za možnost vést eh, diskusy o protiteroristické politice a o eh, prvcích, konkrétních prvcích této politiky. uplynul už nějaký čas od toho nezdařeného atentátu v Detroitu v prosinci loňského roku. A já samozřejmě eh, jsem připraven zareagovat eh, na eh, tuto událost, ale pochopitelně ten boj proti terorismu je takovou nepřetržitou prací, který tedy nesmí být uspěchán, ale ani se v něm nesmí polevit, jak se říká ve Španělsku. To znamená, myslím, že v žádné zemi EU vlastně neoslabila se ehm, ta pozornost. Víme, že teroristé nás sledují, inovují, snaží se změnit způsob své práce tak, aby nabourali naše strategie boje proti terorismu. A proto i tato naše strategie musí být inovována, musí se měnit, musí se zlepšit a musí se také poučit z těch chyb, kterých se dopouštíme. Je jasné, že pokud by nedošlo k neúspěšnému atentátu v Detroitu v prosinci, pak bychom možná eh, nediskutovali o tomto tématu právě dnes v parlamentu eh, v rámci této rozpravy se objevují určité eh, obavy a také závěry, které všichni zkoumáme v návaznosti na událost v Detroitu. V pozadí této dnešní rozpravy stojí analýza toho, co selhalo v průběhu tohoto pokusu o atentát, analýza opatření, která jednotlivé země přijímají proto, aby takováto selhání se v budoucnu neopakovala. A proto hovoříme o analýze údajů a proto hovoříme teroristických složkách, o společné analýze údajů, které tyto složky mají k dispozici. A proto také hovoříme o detektorech pro fyzickou kontrolu. Hovoříme o nedostatcích, které byly zjištěny u nezdařeného, naštěstí nezdařeného atentátu. Nejprve bych tedy chtěl parlament seznámit s takovými nejzjevnějšími závěry, které můžeme, myslím, vyvodit z neúspěšného atentátu v Detroitu. Je jich celkem pět. Za prvé, Detroit ukazuje, že civilní letectví je i nadále prioritním cílem teroristů. Za druhé, Detroit ukazuje, že je třeba schromažďovat údaje, ale že mnohem důležitější je je eh, zpracovat a analyzovat. Třetí závěr. Detroit ukazuje, že eh, filiálky al qaidi jsou připraveny spáchat atentát i mimo své vlastní území. Eh, je tedy Al-Qaida přítomná na arabském poloostrově, ta, předpokládá se, že tato teroristická organizace stojí za nezdařeným atentátem v Detroitu, ale je to i Agreb, pardon, Al-Qaida v severní části Afriky. Za čtvrté, Detroit nám připomíná, že je důležité zaměřit se na proces radikalizace eh, případných teroristů. A konečně poslední závěr. Detroit vyžaduje, abychom velice pečlivě eh, proskoumali ta selhání, k nimž došlo, anebo selhání, k nimž by mohlo dojít. První a druhý závěr. To je tedy to nebezpečí, které stále hrozí civilnímu letectví a potřeba dobře zpracovat informace, které máme k dispozici, nás tedy vedly k rozpravě dnes odpoledne nebo k těm dvěma rozpravám, to znamená, to jsou ty spravodajské služby a detektory pro fyzickou kontrolu. Musím říci, že to není nová diskuse a není to poprvé, co se o tom v tomto parlamentu hovoří. Například v poslední zprávě koordinátora pana De- eh, Kerkové, koordinátora pro boj s terorismem 26. listopadu, což byla zajisté zajímavá zpráva. Eh, tak v této zprávě se hovořilo právě o zprávě informací, hovořilo se tam o ochraně osobních údajů. Protože informace a analýza těchto informací, jak už jsme o tom mohli dnes odpoledne diskutovat, jsou základní kameny boje a prevence eh, terorismu. Musíme identifikovat teroristy, musíme vědět, kde mohou spáchat atentát, kdo jim poskytuje zbraně, musíme znát vlastně tu jejich infrastrukturu, o níž se opírají, musíme vědět, jaké jsou jejich komunikační cesty a to všechno se zjišťuje prostřednictvím databází a specializovaných zdrojů. Za tímto účelem, abychom získali všechny tyto informace, Musíme si je navzájem mezi sebou vyměňovat a musíme tak činit vhodným způsobem. Musíme dobře spravovat tuto vzájemnou výměnu informací. Je pravda, a chci to říci, že atentáty, které jsme zažili v minulosti, by možná k ním nedošlo, kdyby informace byly poskytnuty těm, kteří nesli odpovědnost za protiteroristický boj, kdyby jim byla poskytnuta včas a v řádné formě. Jinými slovy, eh, ta, ty informace měly být zpracovány mm, vlastně celistvě či inteligentně, pokud to tak mohu říci. A tím se právě zase dostáváme k té rozpravě o mm, zpracovávání informací. Kvůli této vzájemné výměně informací Máme v rámci EU strategii, kterou jsme nedávno schválili. Je to tedy součástí závěru eh, Rady z listopadu. A tato strategie právě se snaží bezpečnostním a spravodajským složkám poskytnout potřebné údaje pro to, aby mohly tyto údaje užitečně a efektivně posloužit v boji proti terorismu. A jedná se pouze o takovéto údaje, protože samozřejmě přemíra eh, údajů někdy právě může jít proti efektivitě a správnému využití. V této strategii je uvedeno, že rozhodnutí o vzájemné výměně informací by měla být koherentní, profesionální, efektivní, rentabilní, spolehlivá a srozumitelná pro všechny občany a pro všechny, kteří se pracovně těmito údaji zabývají. Strategie říká, že je také třeba jak je uvedeno i v mnoha prohlášeních parlamentu, přihlížet k potřebám boje s terorismem, ale Zároveň je třeba přihlížet i k právám osob, právu na soukromí, právu na ochranu osobních údajů. Jak jsem říkal na začátku, další ze závěrů, které můžeme vyvodit z nezdařeného atentátu v Detroitu, je to, že komerční lety jsou stále prioritním cílem teroristů ten domělý terorista se dostal na palubu letadla s dostatečným množstvem výbušnin pro to, aby eh, mohl vyhodit do povětří celé letadlo a vlastně prošel všemi našimi kontrolními bezpečnostními systémy na letišti. Jinými slovy je zřejmé, že je třeba přistoupit k revizi těchto bezpečnostních opatření, protože zcela jasně tato opatření byla nedostatečná a nezabránila vlastně tomu pokusu o atentát, který naštěstí nebyl úspěšný. Takže abych to schrnul, musíme nadále vylepšovat naše bezpečnostní složky tak, abychom zamezili tomu, že teroristé nebo domělí teroristé vůbec nastoupí na komerční lety. Je třeba, aby e, nikdo nemohl nastoupit do letadla se zbraněmi, výbušninami nebo prekurzory těchto výbušnin. A pokud se nám to nepodaří, musíme e, chránit naše letadla proto, aby nedošlo k útoku za letu. A to je právě rámec této rozpravy, eh, která se věnuje tématu, které je důležité pro parlament a pro radu. A to je téma detektorů pro fyzický, fyzickou kontrolu, takzvané body scanners. Jak víte, eh, v této otázce má pravomoc komise. Komise může stanovit cíle a může zavádět pravidla. Eh, neformální rada ministrů pro dopravu je fórem, kde se o těchto otázkách diskutuje. Nicméně musím říci, že toto téma let, letecké bezpečnosti bylo předmětem neformální diskuse ministrů před několika týdny v Toledu a tam jsme řekli následující věci, že je nezbytné, aby existoval společný postoj Evropské unie k těmto detektorům, a to především k mm, mechanismům ochrany našich letišť. Určitě by nemělo smysl, aby některá letiště byla méně chráněná než jiná, protože to by ve výsledku znamenalo, že jsme všichni hůře chráněni. Takže je třeba dospět k dohodě, ke společnému postoji EU. A za druhé jsme si řekli, že to je obtížné a citlivé téma. Je tady třeba zvážit celou řadu aspektů. První aspekt je zřejmý a sice, efektivita těchto detektorů pro fyzickou kontrolu, eh, zda skutečně zabrání tomu, aby teroristé s výbuštinami nebo s prekurzory výbušnince dostali do letadla. Druhý aspekt je eh, slučitelnost těchto eh, skenerů s právem na soukromí Eh, osob, to je věc, která leží na srdci radě, komisi i parlamentu. A třetí aspekt to jsou vztahy mezi využíváním těchto detektorů a zdravotním stavem těch, kteří procházejí těmito detektory předtím, než nastoupí do letadla. U těchto tří aspektů, tedy efektivita detektorů pro fyzickou kontrolu, jejich vlivu na zdraví a jejich slučitelnosti s právami, eh, s právy a základními svobodami občanů. Eh, pracuje komise na třech studiích, které budou k dispozici radě a parlamentu v nadcházejících dnech. E, proto neformální rada v Toledu se dohodla, že vyčká na tyto dokumenty a pak teprve povede podrobnou diskusi, která by měla přispět k dosažení jednomyslného společného postoje. E, postoje v němž přihlédneme do značné míry k usnesení tohoto parlamentu z 23. října 2008 kdy se právě diskutovalo už o detektorech pro fyzickou kontrolu. Řeklo se, že třeba vyhodnotit dopad detektorů na, na práva, že se tím musí zabývat Evropský orgán pro ochranu osobních údajů, že se musí zkoumat ekonomický dopad, dopady na zdraví a to jsou samozřejmě aspekty, k němž chceme přihlížet i v budoucích diskusích. To je vše a ještě jednou děkuji za možnost diskutovat s tímto parlamentem o tomto tématu a děkuji za flexibilitu, pokud jde o čas. Děkuji. Za Evropskou komisi zde máme dva komisaře. Nejdříve má slovo pan Kalas. Prezident. Děkuji vám, pane eh, předsedající, vážené poslankyně a poslanci, excelence, dámy a pánové. Ano, mikrofon funguje. Jsme zde eh, proto dva, abychom eh, prezentovali společné eh, stanovisko na tento aspekt boje proti terorismu. Mojí prioritou, protože já jsem komisař pro dopravu, je bezpečnost ve všech aspektech pro, bez, pro naše občany. Jedná se zde o společnou dopravní politiku, která potřebuje zajistit bezpečnost. Ten Eh, útok z 25. prosince v Detroitu nám ukázal, jak reálný může být útok na civilní eh, letectvo. A eh, kdyby všechna pravidla byla správně implementována, nemuselo k tomu dojít. Za prvé se ukázalo, že došlo k neúspěchu zpravodajských služeb v vyhodnocení údajů. Nemůžeme ignorovat tuto skutečnost. Letecká bezpečnost proto musí být zaručena všemi eh, možnými prostředky, které jsou v souladu se eh, základními právy. Eh, všichni dopravci letečtí se nás táží, eh, zda dosavadní opatření bezpečnosti stačí či nikoli. V této souvislosti dnes nové skenovací eh, technologie, takzvané celotělové skenery, jsou diskutovány. Experti na leteckou bezpečnost jsou toho názoru, že tato zařízení mohou lépe detekovat Eh, nebezpečí. Někteří říkají, že jsou výrazně lepší, jiní zase, že jsou trochu lepší. Nicméně Jaké by byly eh, dopady na zavedení tohoto zařízení eh, na ekonomiku a na zdraví? To ještě není jasné. Jak už v roce 2008 poznamenal Evropský parlament, využívání technologií zobrazujících lidské tělo vyvolává celou řadu otázek. Za prvé to je ochrana osobních údajů a za druhé to je otázka zdravotní. V dubnu vám chci předložit zprávu o této zobrazovací technice a možném využití na evropských letištích. A e, tam se budu snažit odpovědět právě na e, tyto otázky z usnesení parlamentu z roku 2008. Je třeba se vážně zabývat těmito otázkami a také se musíme rozmyslet, zda e, Tyto obavy jsou lépe řešeny na národní či evropské úrovni. Podle mého evropský rámec by byl vhodnější. To říkám na základě zkušenosti ze společného postupu od roku eh, od, 9, 9, od 11. září 2001. A potřebujeme tedy jednotné standardy, jednotné záruky, abychom zaručili bezpečnost i respektovali eh, práva jednotlivců. A také chci zdůraznit, že bezpečnost na letištích je mnohem širší otázkou. Jde jen o zavedení nových eh, bezpečnostních technologií potřebujeme mnohem eh, rozmanitější eh, opatření, to znamená eh, spravodajské informace, profilování, vyhledávací metody i mezinárodní spolupráci. Jak už řekl pan ministr, teroristé rozvíjejí svou činnost, my musíme také. A celotělové skenery jsou pouze jedním z aspektů tohoto vývoje. Děkuji vám za pozornost a rád si vyslechnu vaše názory. Děkuji panu Kalasovi. A nyní má slovo paní Malmströmová. Děkuji vám, pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Ano, to je duální přístup eh, komise, jak už bylo řečeno, jak ukázala už eh, rozprava, máme Lisabonskou smlouvu a e, jsem velice ráda, že e, můžeme s vámi takto spolupracovat a že já mohu s vámi spolupracovat na boji proti terorismu a otázkách souvisejících s bezpečností. Musíme plně respektovat, že to musí být členské státy, které mají e, finální zodpovědnost za provádění operací a provádění spravodajské činnosti. Také někteří si vzpomenete z mého slyšení, že jsem slíbila, že budu Eh, přijímat protiteroristické politiky. Nejdříve jsem tedy žádala službu naš, eh, z DG, aby mi eh, poskytli veškeré informace o tom, co se doposud vykonalo. A na základě těchto informací si postupovat tedy dál. Takže je třeba nejdříve zhodnotit, co máme, a zjistit, co nám schází nebo co se překrývá, a to proto, abychom byli schopni předložit nová opatření, a aby tato opatření byla plodná s tímto hodnocením situace chci před vás přestoupit a hovořit s vámi. To všem neznamená, že bych eh, nevěděla, eh, že se nesnížila hrozba terorismu, jako říkal kolega pan A jak uvedlo španělské předsednictví, víme, že terorismus je jednou z největších hrozeb eh, pro naše hodnoty a demokracii. A ukázal to i on nedávný let do Detroitu. Máme statistiku od Europolu, které ukazují, že v roce 2008 evropské státy ukázali 515 eh, eh, případů, eh, kdy se teroristé pokoušeli o útoky. 359 osob se dostalo před soudy v souvislosti s teroristickými činy. Bylo to 187 případů, soudních případů v 50%, tam byla spojitost s Al-Qaidou nebo islámskými teroristy a z 39% to byli separatisté jako ETA. Ve Španělsku v roce 2008 došlo k tragické události a tomu strašnému bombovému útoku v Bombeji, které také bylo zaměřené eh, na Evropany i na poslance z tohoto parlamentu. Tyto a další údaje ukazují, že terorismus stále hrozí a je důležité, abychom eh, stále bděli a eh, dávali na terorismus pozor. Ale samozřejmě musíme vždy respektovat základní lidská práva. Pokud se podíváme na nástroje, které dnes máme, samozřejmě je tu strategie proti terorismu EU, Eh, rozvinutá po madridském a londýnském útoku, eh, kde se zavazujeme, že budeme globálně eh, bojovat proti terorismu a respektovat práva osob a zajistit spravedlnost a bezpečnost našim občanům. To je závazek, který neustále platí. Není možné mít bezpečnost bez svobody a svobodu bez bezpečnosti. A proto je třeba respektovat základní práva i v boji proti terorismu. To není jen požadavek pro jakoukoliv demokratickou občanskou společnost. Je to potřeba, abychom dokázali to, že naše politiky budou důvěryhodné, legitimní a udržitelné. A právě proto komise bude navrhovat jen taková opatření, která nadále eh, budou eh, skrýnována, budou mm, prohlížena v EU eh, e a bude se také kromě jiného hodnotit jejich možný dopad. Víme, že terorismus je globální jev a proto chceme nadále spolupracovat s našimi spojenci, partnery a mezinárodními organizacemi po celém světě. Co se týče mm, interního rozměru boje proti terorismu, máme naši protiteroristickou strategii a v ní několik cílů, jak může Evropa přispět v boji proti terorismu. Já se plně stotožňuji s těmito cíli. Především je třeba eh, stavit se proti násilné radikalizace, je třeba ostřihovat eh, infrastrukturu eh, teroristům, je třeba bránit možné oběti, je třeba hovořit se všemi možnými aktéry, a snažit se s nimi spolupracovat, e, zlepšovat detekci hrozeb, bojovat proti hrozbám, zbavovat teroristy finančních zdrojů, investovat e, více do výzkumu, technologií. A tento vývoj politik byl vždy silně podporován Evropskou komisí ve spolupráci s členskými státy. Za poslední léta komise vykonala obrovské e, kroky k, k zlepšení eh, právního rámce v členských státech. Máme například evropský zatykač, eh, což eh, usnadnilo například vydávání obviněných do členských států. Máme další činnosti, v nich se snažíme bránit využívání internetu ze strany teroristů. Máme evropský program pro ochranu kritických infrastruktur. Snažíme se omezit přístup teroristů Eh, k možným prostředkům výbušným. Eh, také máme pravidla pro eh, výbušniny a bezpečnost využívání výbušnin. Také chci navrhnout legislativní rámec, který by se zabýval prekursory výbušnin. a toto chci předložit v letošním roce. Také máme akční plán předložený komisí v loňském eh, červnu. Je to plán CBRN, který se skládá z 130 opatření až 100 eh, eh, milionů miliard milionů eur bude na to věnováno. Jsem odhodlána Eh, k tomu, aby Evropská komise nadále fungovala jako katalyzátor pro spolupráci eh, s sítěmi, eh, partnery při půlování, při vytváření a shromažďování zdrojů, vyměňování informací a vytváření společných postojů. Je třeba také se podívat na to, jak využíváme finanční zdroje Eh, je třeba vytvořit eh, mezi, takovýto mezinárodní eh, fond, který už je předpokládán ve stokholmském programu. Také si musíme mezinárodně vyměňovat informace. Zde se tedy hovoří o sběru a zpracovávání údajů 100 tisíců občanů. Viděli jsme, že to je velice citlivá debata Eh, už eh, za minulé rozpravy a máme velmi vysokou ochranu osobních údajů. Jak zde bylo řečeno, je třeba, eh, abychom správným způsobem tento rámec dodržovali, jako říkal kolega Kalas. Musíme tedy chránit údaje tak, aby se to zohledňovalo i v policejní a další spolupráci. Takže všechno toto hodnocení eh, bude součástí celkové bezpečnostní strategie, kterou vám záhy předložíme. Na závěr tedy, pane předsedající, chci zdůraznit, že dlouhodobě můžeme uspět v boji proti terorismu pouze, pokud budeme dále schopni předávat naše hodnoty a pokud budeme respektovat základní práva. Musíme předejít tomu, že by naše politiky byly chápány jako dvojznačné nebo eh, mm, opatření, která by měřila různým metrem. Je třeba zabránit od odcizení členů společnosti. A toho dosáhneme jen tak, že budeme podporovat eh, právo a eh, lidská práva. Eh, ukazujete nám velice nadějnou budoucnost. To je mm, velmi pěkné, že tu máme dva komisaře na jednou. Že takto spolupracujete. A nyní řečníci za jednotlivé frakce, jako první pan Weber, ale budu velice přísný, co se týče dodržování řečnické doby. Prosím, pan Weber, na minutu a půl. Jakmile se dostanou ke slovu eh, poslanci, tak je najednou pan předseda velice přísný, co se týče doby. Pan Pane předsedo, pane, vážený zástupce rady a vážení zástupci komise, jsem rád, že dnes hovoříme nejenom o SWIFTu a tělesních skenerách, ale máme takovou všeobecnou debatu o terorismu a boji proti němu. Musíme si uvědomit, že terorismus je reálnou hrozbou pro občany v Evropě. Aktivity, ke kterým jsme přistoupili, jsou pozitivní. pozitivně a chtěl bych vyjádřit svůj dík našim orgánům, lidem, kteří se starají o bezpečnost nás všech. V minulém roce vykonali velice dobrou práci a chtějím za to poděkovat. A teď jde o budoucnost. Co nás čeká v budoucích letech? Mám tři konkrétní návrhy. Za prvé, spolupráce orgánů v Evropě. V každém dokumentu to tak stojí, že musíme spolupracovat, že musíme kooperovat naše aktivity. Jsou to skvělá prohlášení, ale ve skutečnosti se nic neděje. A ani v Toledu se opět eh, v otázkách eh, praktické spolupráce ministři nepohli v eh, před. Chybí nám kooperace, chybí nám mm, opravdová spolupráce a proto přeju, bych poprosil radu, aby opravdu předložil odpovědející návrhy také komisi, aby odpovídající, také předl, přišla s odpovídajícími návrhy. To se týká uchovávání údajů. Eh, zde je důležité, abychom prověřili zákony, které už máme a EPP rozhodně toto podpoří. Jde o to eh, opravdu to znovu přeskoumat. A další věc, hovoříme o SWIFTu a proto vás prosím, abyste si rozmysleli, proč musí být organizována spolupráce s USA tímto způsobem proto, že my jakožto Evropané nejsme schopni údaje vyhodnocovat. Takže bychom si mohli rozmyslet, zda bychom třeba neměli vyvinout dostatek sebevědomí a přistoupit k tomu, eh, abychom ta data vyhodnocovali sami. Děkuji, pane Webere. A nyní bude mít slovo pan Elka Draui. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych eh, vra- za, hovořit za frakci SA, SAD, jakým způsobem my vidíme tělesné skenery, které se chválí jakožto takový skvělý prostředek. Potřebujeme rozhodně harmonizovaný, koordinovaný evropský přístup, společná pravidla, protože v opačném případě bezpečnostní problém pouze přeneseme jinam. Různé členské státy již eh, sami přistoupili k určitým opatřením a to je něco, co by měla rada odmítat. My potřebujeme globální přístup v rámci boje proti terorismu. Nemá smysl vždy činit nějaká prohlášení. A samozřejmě musíme vidět telesné skenery na pozadí všech budoucích opatření a je důležité zohlednit také dopady na zdraví a na rozpočtovou politiku. Nesmíme zprostředkovávat dojem, že tělesné skenery jsou schopny zajistit stoprocentní bezpečnost. Jsou pouze schopny zjistit výbušniny, které jsou umístěny na těle, ale nezjistí výbušniny, které jsou uvnitř v těle. Já podporuji přístup komise, aby byla nejdříve studie a potom se přistoupilo k návrhu. Děkuji a nyní paní Majsnerová na jednu minutu. Pane předsedo, pane, pan ministr Perez a pan El Cabraj to říkali správně. Momentálně nemáme eh, bezpečnostní systém eh, pro vzdušný prostor. Detroit a München eh, a Měchov ukázal, že jsou zde mezery. A nyní se tedy šaháme po zátlačném prostředku, po tělesných skenerech, kteří se již používají v USA, v Holandsku a v dalších zemích. Ale otázkou je, za to zvýší bezpečnost v leteckém prostoru. A tělesné otá- skenery sebou přináší další řadu otázek, jaká technologie tam bude, co to je v podstatě za záření, co přesně lze vidět, nějaké body nebo celého člověka, jaké to bude mít dopady na zdraví a je zajištěna ochrana osobních údajů, kolik to vše bude stát, jak kolik času na to budeme potřebovat. Je to tedy celá řada otázek, ty si musíme nejdříve objasnit. Je ale jasné, že potřebujeme řešení na celoevropské úrovni. A druhá věc, co je zcela aviden? nebylo by lepší hledat toho, kdo bomby klade, než bombu samotnou? Je důležité opravdu tedy přeskoumat všechny možné přístupy za zachování lidských práv. Děkuji. A nyní paní další řečník. Parlament už před nějakou dobu poukázal na to, že kdyby se měly zavést celotělové skenery, museli by respektovat ochranu osobních údajů, lidskou důstojnost, svobodu volby, zdravotní podmínky. A to jsou tedy eh, takové techniky, které toto všechno zaručují. V současné době mm, nemáme ještě úplně jasno, protože Heathrow vám nenechá možnost volby. Prostě využívá tato zařízení. V Itálii se zavádějí nová zařízení. Ehm, holandský minister spravedlnosti žádá tato zařízení po celé Evropě pro každý let a nejen pro ty do Spojených států. Budeme-li diskutovat o technice, eh, pamatujme si to nejdůležitější. Chceme právě takovouto společnost, vrátím se k tomu, co říkali kolegové ze sociálně eh, demokratické eh, frakce. Je třeba uvažovat o tom, jakou Evropu si přejeme. Stoprocentní eh, bezpečnost jako taková stejně neexistuje. Děkuji a nyní pan Van Dálen na jednu minutu. Pane předsedo, nejnomější generace skenerů splňuje požadavky parlamentu. Máme zde určité šrafování, takov, eh, které ukazuje, kde jsou zbraně či výpuštěny. A pokud tedy se něco takového zjistí, tak dojde k tomu, že odpovídající pašařer bude pohléhat další dodatečné kontrole. Co se týče záření, tak to je v podstatě to též jako u pomírných telefonů. Navíc zavedení skenerů povede k tomu, že lidé nebudou moci tak dlouho čekat ve, nebudou muset dlouho čekat ve frontách, protože vše se bude hrávat rychleji. Samozřejmě skenery jsou pouze dodatečným nástrojem pro zvýšení bezpečnosti. Potřebujeme profily a i výměnu informací, to je rovněž nutné. Ale je důležité, abychom co nejdříve skenery zavedli. A nyní pan Tavárez na minutu a půl. Děkuji. Před několika dny jsem dostal e-mail kde se hovoří o tělesných skenerech a po období po d Jeden skener stojí 250 tisíc, to je opravdu slušná částka. Bylo mi řečeno, že terorista z Detroitu byl v podstatě amatér. A zde to vypadá, že dochází k prohlášení nové éry, tedy éry do zasahování privátní soukromé sféry evropského občana a evropský občan musí vědět, že parlament samozřejmě bojuje proti terorismu, ale že je důležitá i ochrana údajů. A komise a rada vychází ze špatných předpokladů, například z toho, že hrozba terorismu ne, se nezmenšila. Já si myslím, že to není pravda. Měli bychom nejdříve splnit naše domácí úkoly, které vyplývají z Detroitu. Detroit by bylo možné bez problémů zabránit. A momentálně si také musíme rozmyslet, jaké budou základy budoucí politiky. Když se podíváme na to, že terorista by mohl výbušninu spolknout, tak to povede k tomu, že lidé nebudou moci jíst eh, na letišti. To je přeci absurdní. Pan Paksas na jednu minutu. Pane předsedo, vážení kolegové, Evropský parlament musí učinit vše, vše, co je v jeho silách, aby zaručil, že bezpečnostní služby nebudou využívat boj proti terorismu jako ospravedlení k mučení tajným vězením nebo k převratu, kdy se vláda postaví proti jejich metodám. Pane předsedající, eh, britský velvyslanec Uzbekistánu poskytl eh, vyšetřovacím výboru eh, Evropského parlamentu o mučení v Uzbekistánu a má materiál o tom, eh, že jeden ze zadržených byl eh, zabit při ponořování do vody. Mučení je zakázáno eh, konvencí a my bychom se neměli vysmívat lidským právům volám potom, pane předsedo, aby se otevřelo parlamentní vyšetřování, aby eh, se znovu svolal dočasný eh, výbor Evropského parlamentu pro vyšetřování činnosti eh, CIA v Evropě. Pan Klás na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Musíme si dát pozor, aby se debata o terorismu nezvrhla do debaty o tělesných skenerech či o ochraně údajů. Je zajímavé, že Rada a Komise ve svých prohlášeních se nezmínily o radikálním islamismu. A to je živnou. Ten je přeci živnou půdou mezinárodního terorismu. A nyní z důvodu politické korektnosti něco takového nesmíme vyslovit a vlastně tím špatným způsobem ovlivňovat způsobuje proti terorismu. Komise a rada se snaží omezit lidská práva našich občanů, ale my se bojíme, že se to stane pouhým formalismem a proto to jsme vlastně zjistěvali i v debatách o programu TFTP. Zde se tedy pouze omazujeme na, jenom na jednu formu eh, terorismu a tím evropskému občanovi rozhodně neposloužíme. Děkuji, nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Pan Kůn na minutu a půl. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, pro EPP je boj proti terorismu výzvou 21. období a my této výzvě chceme fakticky čelit i čelit na parlamentní úrovni. Ve výboru pro dopravu jsme o tomto hovořili, hovořili jsme o úpravě která zakazuje těkutiny v zavazadlech, které si lidi vezmou na palobu a hovořili jsme také o tělesných skenerech. A je jasné, že stoprocentní bezpečnost prostě neexistuje a nebude existovat ani v budoucnosti, můžeme vyvinout techniky, které nám podaří se nějakým způsobem přiblížit k té stoprocentní bezpečnosti, ale musíme přitom zohlednit některé základní pravidla, a to i v parlamentu. A napříč frakcemi jsme se shodli na tom, že e, nesmíme ovlivňovat zdraví pasažérů, zdraví cestujících. Proto je důležité, abychom měli dobře vyvinuté skenery, a ty také samozřejmě důležité, aby byla ochráněna osobní práva. To je jasná věc. A není eh, důležité, abychom tělesné skenery představovali jako něco, co občana prosvítí, co povede k si skeneru, kde obě, který zobrazí naho osobu, tak to není. My chceme tedy, aby komise předložila návrh k tělesným skenerům ještě před letní pauzou, někdy na jaře. Tady je důležité, aby jsme měli koherentní spolupráci mezi příslušným výborem TRAN a mezi výborem pro občanská práva a lidské svobody. Je důležité, abychom opravdu zajistili stejné podmínky všude, protože tak budeme moci prosadit bezpečnost na evropském kontinentu. Děkuji a nyní pan Moraes. Pane předsedo, hovořilo se o tom, že tu jsou tři komisaři, kteří jsou zde za toto zodpovědní, že to je v jejich portfej, to nás opravdu těší. Eh, paní komisařka Reding, která eh, tady není, minulý týden řekla, že víme, že celotělové eh, skanery mohou mít potenciál narušovat osobní údaje, takže to je třeba mít na paměti. A právě takovéto prohlášení bychom měli slyšet tedy na počátku my jako PSD Ehm, jsme proti terorismu a je třeba vytvořit na to správný právní rámec. Je to závažná věc. Já jsem člověk, eh, který jezdí po mnoha letištích. Pokud mě pomůže nějaká eh, technologie k tomu, abych prošel rychleji letištěm bezpečnostními ehm, prvky, bude to pro mě lepší, když budu považován za teroristy. Eh, to tež prožívají mnozí občané z mého volebního okrsku. Je tedy třeba, abychom našli společný eh, postoj, ale eh, neměli bychom dopustit to, aby nějaké, nějaké letiště se stalo slabým článkem. Měl by tedy být jasný pan evropský a bezpečný postoj. Není paní Lutford na jednu minutu. Řečnice hovoří bez mikrofonu. Já bych chtěla hovořit eh, o respektu právního stranu ze strany spravodajských služeb. Dnešní rozsudek odvolacího soudu ve Spojeném království poukázal na snahu britské vlády eh, vlastně že tajné služby ve Spojeném království vlastně zatajily mučení britského občana a jeho vydání. Je to úplné porušení článku 6 smlouvy EU a umluvy o mlčení. V roce 2006 Delegace našeho dočasného výboru přijela do Londýna. Tehdejší ministr obrany Jeff Hoon mi řekl, že se v podstatě vměšujeme do vnitřních záležitostí Spojeného království a dnes, myslím, dluží omluvu občanům Spojeného království i Evropy v, ve Spojeném království je třeba provést nezávislé vyšetřování eh, vlastně přestupků, k němž došlo během války proti terorismu. Je třeba vyšetřit jednání vlády, která jednala v podstatě jako Bushův eh, pejsek. Je třeba proskoumat porušení umluvy proti eh, mučení a je třeba zjistit, co, čeho se dopouštěly zpravodajské složky v souvislosti s mučením a také je třeba mm, dosáhnout zodpovědnosti eh, a kontroly parlamentu nad zpravodajskými služby. Děkuji paní Bradborn, pan, pan Bradborn. Děkuji. K otázce detektoru pro fyzickou kontrolu. Vím, že je třeba navýšit bezpečnost při cestování veřejnosti. Nicméně také je třeba, aby toto bylo přiměřené a nevinní cestující, kterých je drtivá většina, si musí zasloužit určitou úctu. Po vánočním pokusu o atentát ve Spojených státech jsme zaznamenali Eh, určité bezprostřední reakce na posílení bezpečnosti a v některých členských státech, například v tom mém, se začalo eh, teď povinně používat takovýchto kontrol. Nejsou žádné jiné alternativy. Eh, je tady vlastně přístup bez skanu se nemůže létat. A já mám námitky vůči takovéto politice. Rozhodnutí vlády Spojeného království vlastně přestoupit zákony na ochranu dětí, to je opravdu velice skandální. Právě na Vánoce se tedy stala věc, která podle amerického prezidenta nebyla nedostatkem bezpečnosti na letišti, ale nedostatkem při předávání informací. A podle některých odborníků by ty výbušniny neodholily ani ty tělesné skenery. A na závěr musím říci, pane předsedo, že bohužel teď bude muset zavést skutečný systém profilování cestujících. Borgecio. Terorismus se vyvíjí neustále a my musíme se snažit jej ustíhat, všechny jeho proměny. Um, jsou to jedn, jednotlivci, které se těžko identifikuje. A teď přemýšlíme, zda přijmout technologicky vyvinutější prostředky. Já si myslím, že spíše bychom se měli zabývat určitými rozhodnutími Lucemburského soudního dvora, která Eh, které se zabývá různými, různými případy, které eh, jejíž předmětem je například eh, islámský terorismus jako pojem my bychom naopak se neměli nechat oslepovat, měli bychom udržovat silnou jednotnou frontu, protože je tu silná hrozba. Ve chvíli, kdy teroristy tak obtížně nacházíme, odhalujeme, bychom se měli zabývat ničím jiným, než jsou celotělové eh, skenery. Přeci zítra se mohou už dát na letiště, eh, kdykoliv si budeme chtít sednout do letadla. A my teď otevíráme velkou černou díru v bezpečnosti, interní bezpečnosti Evropské unie eh, tím, že se eh, bavíme takovou to obecnou eh, a řekněme zbabilou debatou o, o terorismu. Nyní pan Ehrenhauser. Děkuji. V roce 2000 na celém světě zemřelo 1200 lidí kvůli teroristickým útokům. O 8 let později to bylo již 16 000 osob. Ale když to srovnáme, tak denně 6 tisíc osob umírá na AIDS. Co nám říkají tato cíle? Jednak terorismus je hysterie která omezuje občanská práva, stejně podívejme se na aktuální dohodu SWIFT či tělesné skenery. A druhá věc, eh, boj proti terorismu selhal a problém pouze zostřil. Co se týká kooperace zpravodajských služeb v Evropské unii, chci říci, že Evropský parlament nutně potřebujeme demokratická práva kontroly v tomto, této oblasti, tak jak je to standardem v každé demokratické členské zemi. A ještě chci apelovat na komisi, aby byl, podpořila um, User Interface SUI, a aby toto i financovala. Děkuji. Děkuji a nyní pan Jiménez. Pane předsedající, děkuji. Toto je velice závažné téma, terorismus. A tady bychom neměli čekat událostí předtím, než budeme jednat. Měli bychom jednat dříve ale bohužel my v podstatě jednáme až vždy po nějakém atentátu nebo po nezdařeném atentátu, jako byl v ten Detroitu, ale je přitom třeba zabezpečit bezpečnost leteckého prostoru. Hovoříme tady o detektorech pro fyzickou kontrolu. To je určitá odpovědnost, které se nemůžeme vyhnout. Dámy a pánové, nemůžeme pořád jenom čekat, protože teroristé také nečekají. Proto komise musí co nejdříve zaručit, že bude zachována důstojnost a práva na soukromí osob a že e, nedojde k negativním dopadům na zdraví. S takovými zárukami bychom měli přijmout rozhodnutí platná pro celou EU. A ti, kteří mají strach, že se porušují základní práva, těm bych řekla, že neexistuje vyšší právo než právo na život. A my milujeme svobodu, ale potřebujeme žít, abychom vůbec se mohli svobodně cítit. Pan eh, López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. E, terorismus je globální hrozba a musíme sdílet odpovědnost za boj proti terorismu a to je také nezbytné pro vytvoření společné politiky proti terorismu v EU. Proto bych chtěl v souladu s tím, co zaznělo z úst předsednictví rady, e, přidat další prvky, které by měly být součástí společné politiky. Jednak to je posílení sdílených informací, tak abychom zamezili teroristickým atentátům a jejich financování. Za druhé je třeba aplikovat všechny vědecké a technologické poznatky v boji proti terorismu přiměřeně se základními právami osob. Za třetí je třeba jednat s třetími zeměmi, například Afganistan, Pakistan a Africký roh. Za čtvrté diskuse o bezpečnosti leteckého prostoru. Tam musíme dosáhnout toho, aby technologické výdobytky jako body scanners byly slučitelné s potřebami lidského zdraví se soukromím, ale především, aby neznamenaly eh, škodu pro průchodnost letišť. Jsou tady ještě další věci KOSY výbor, máme protiteroristické prohlášení Stoleda a máme také transatlantický prostor bezpečnosti, který by měl posvětit solidní spolupráci s USA. Pan Gerens. Vážený pane předsedající, jeden z prostředků, jak předcházet terorismu, jsou zpravodajské informace. Ovšem je třeba, aby informace obíhaly. A dochází k tomu dnes, nejsem si tím vůbec jist. Zpravodajské služby Spojených států informují své evropské partnery, Každopádně, pokud jde o toho údajného teroristu zadrženého na letu Amsterdam-Detroit, stále panují pochybnosti. Kromě tohoto incidentu je tady ještě otázka, zda obecně systém výměny údajů v oblasti boje proti terorismu je skutečně v souladu se zásadou reciprocity je třeba naléhavě zřídit parlamentní kontrolní orgán v této věci. Náš parlament v podstatě je žádán, aby povolil předávání stále více osobních údajů našich občanů. Ovšem americké orgány nám dnes brání získávat zásadní údaje pro boj proti terorismu a myslím, že to opravdu vyžaduje vytvoření kontrolního parlamentního výboru zde v Evropském parlamentu. Děkuji, paní Vidotto. Musím připustit, že když se hovoří o boji proti terorismu, diskutuje se jen o zpravodajské službě a technologii. Mám pokaždé pocit, že e, se tím zabýváme poněkud nepatřičně, jako bychom chtěli léčit chorobu tím, že se zaměříme jen na symptomy, nikoli na příčiny choroby. Není snad eh, čas na to, abychom se zabývali skutečně eh, podstatou terorismu, a než tím, abychom se zabývali vnějšími rysy terorismu. Tím, že se budeme zabývat jádrem problému, znamená to si uvědomit, že terorismus je také eh, výrazem skutečnosti, například ze strany etnických skupin, které se nechtějí integrovat, ale chtějí takto fungovat v, Evropě. Chceme tedy diskutovat o terorismu, pak tedy ať parlament má odvahu politicky zahájit Eh, diskuzi o stupně integrace muslimů v Evropě a o hodnotách a pravidlech a, a mm, právech, eh, zda jsou eh, respektována v Evropě. Proto Evropský parlament by musel jednat takto otevřeně. Zdá se, že to ale není vůle se takto otevřeně do tématu pustit. Proto, vážené poslankyně a poslanci ze všech politických skupin, o jakých jiných tématech bychom tedy měli hovořit? Pani Dodds. Uh, Děkuji, pane předsedající. Já jako zástupně Severního Irska dobře vím, jak hrozný dopad má terorismus na nevinné civilisty. Víme, co působí mezi lidmi, kteří jdou je nakupovat v sobotu, například v Belfastu. A eh, jak si připomínáme oběti druhé světové války, měli bychom si pamatovat i oběti terorismu. Víme, se hovoří o spolupráci bezpečnostních složek. Ze zkušenosti Severního Irska vidíme, že jejich příspěvek zastavuje ehm, hm, působí to, že mnoho lidí si udrží své životy a nejsou zabiti. Jaké zařízení eh, potřebují bezpečnostní složky, aby mohly bránit terorismu? Hm, ti, kdo prosazují Eh, bezpečnost eh, proti eh, ochraně údajů si musí teď uvědomit, co chtějí. Věřte mi, že terorismus rozbíjí společenství a vraždí lidské životy. Dnes jsem i slyšela, že terorismus je hysterie, že když se hovoří o terorismu, je to hysterie. Ne, to opravdu tak není. Když uvidíte člověka s pistolí, tak je to opravdu chladnokrevná skutečnost, to není žádná hysterie. A naši občané to vědí pane předsedo. Souhlasíme s tím, že je třeba chránit majetek osob a že je třeba zajistit jejich bezpečnost v dopravě. Panují eh, legitimní obavy z detektorů pro fyzickou kontrolu. Doufám, že se to vyřeší studiemi, které komise objednala a doufám, že budeme mít rychle výsledky, které pak budou prezentovány Evropskému parlamentu je třeba se zamyslet nad tím, zda tyto detektory jsou efektivní, zda nepoškozují zdraví a zda jsou v souladu s důstojností osob a jejich právem na intimitu. Ale je tady ještě další problém. Bylo tedy řečeno, že je tu možnost volby, eh, že se lidé mohou rozhodnout, zda projdou tímto detektorem anebo toho individuálního prošacování. Ovšem v některých členských státech se k tomu přistupuje tak, že pokud někdo nechce projít detektorem, tak vůbec nebude moci nastoupit do letadla a bude to tedy povinné. Děkuji paní Malmstrémové za celkové hodnocení, ale musím říci, že máme odpovědnost za to, abychom našli řešení, která budou bezpečná, ale nespochybní důstojnost lidí. Paní Grisberg. Děkuji. My všichni chceme bojovat s terorismem a s tím, co představuje hrozbu pro demokracii, a to je, myslím, konsenzus, který panuje v našem parlamentu. Přísloví, které říká, že lidé, kteří jsou připraveni eh, eh, přijít o trochu svobody, o, proto aby měli trochu víc bezpečnosti, nakonec přijdou o obojí. A já si myslím, že je třeba najít rovnováhu mezi bezpečností a svobodou, protože to je součástí demokracie a pokud se nám to nepodaří, bude to znamenat, že teroristé zvítězí, pokud vlastně z nich všichni budeme mít hrůzu. Pokud jde o ty detektory, a bezpečnost umožňují dnes tyto detektory skutečně zajistit bezpečné podmínky a pokud jde o svobody, protože jsem členkou výboru pro občanské svobody, tak já si skutečně kladu otázku, zda tady nejsou rizika pro zdraví. Samozřejmě to postihuje intimitu osob a tedy i jejich základní práva a zda tady také není problém s využíváním těch získaných obrázků, takže musíme vyčkat ještě na práce komise a potom společně eh, přijít na to, jak nejlépe zajistit naší bezpečnost v evropském demokratickém prostoru. Děkuji. Žádné modré karty, to nemohu akceptovat. A odpadají i spontánní projevy. Nyní pan Baten. Děkuji. Terorismus se definuje jako využití hrozby a násilí k dosažení politických eh, cílů. Ti, kdo z nás si váží míru a demokracie, by měli mít obavy z terorismu, protože tak to skutečně funguje. Sinn Fein a IRA teď mají místo ve vládě Severního Irska a e, získali úspěch. Jaký lepší e, výsledek úspěchu teroristů můžeme ukázat? Je to podobné jako e, vítězství komunismu ve vládách v Rusku a v Číně i po 61 letech komunismu v Číně eh, stále ještě komunisté tam vládnou, třeba že eh, z nich lidé mají hrůzu. Komunisté z východní Evropy, brutální aparátčici a další jsou tedy členy této, tohoto společenství. Každý terorista, myslím si, že tohle bude považovat za velké pozbuzení. Děkuji, pan Fidanca, na jednu minutu. Děkuji. Bezpečnost naší společenství eh, není diskutabilní, o něm není možné diskutovat a slevovat. Proto je třeba nejen kontrolovat na bezpečnostních eh, kontrolách, ale také využívat spravodajské eh, služby a informace je správně, že se nezaměřujeme na emotivní stránku věcí. Některé vlády už zahájily uh, Eh, cvičení nebo zkoušení tělo, celotělových skanerů na určitých linkách. Ale musíme předejít tomu, že v evropském prostoru vzniknou letiště nebo místa s různou bezpečností. Ano, musíme hájit práva osob, nicméně bez demagogie. Co se týče eh, otázek zdraví, potřebujeme nejdříve informace o tom, zda mohou tato, eh, tato zařízení, která Ehm, využívají záření, poškodit nějak zdraví. Ovšem, Vzpomeňme si, že máme eh, mobilní telefony, máme eh, televize, to vše už je dlouho součástí našeho života. Musíme se tedy naučit žít s těmito obětmi a musíme občanům ukázat jasné eh, jasná opatření, která využijeme na jejich ochranu. S tím, že naším cílem je právě je chránit. A teď, kolegové, přejdeme k proceduře Cash the Eye, říká předseda a také vám budu muset odebrat mikrofon po jedné minutě. Neumožním vám eh, eh, žádný další čas a chci, aby se to pochopili. Tedy podle pořadí. Zasada, Mr. Jakolino. Mr. Matulka. Pořadí tedy bude Fasáda, Jakodino, Matulda, Leichtfried, Ernst, Peňová, Tenok, Ernst a pan Melzer. Každý řečník má k dispozici opravdu pouze jen jednu minutu, pan Sasanta. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, ve světle dnešní debaty to vypadá tak, že používání tělesných skenerů se pojí s mnoha otevřenými otázkami. Na prvním místě je samozřejmě otázka bezpečnosti cestujících. Nesmíme ovšem zapomínat na princip přiměřenosti. Užívání takovýchto zařízení je opravdu něco, co sebou přináší velké množství otázek, například jaký je dopad na zdraví cestujících či jakým způsobem můžeme utajnit o obrázek, naskravený obrázek e-soby. Není možné vydávat miliardy EU za zařízení, pokud víme, že například nejsou schopny poznávat veškeré výbušniny. Dokud nebudeme mít na vše odpovídající odpovědi, tak nesmíme být pro povinné zavádění skenerů. A ještě jedna poznámka. Myslím si, že jsme nařešli řešení a teď hledáme problém pro toto řešení. Je tímto řešením skenery? Nyní pan Jakolíno. Presidente Děkuji, pane předsedající. V podstatě jsem chtěl říct následující. Je to nejzávažnější problém, protože se týká práva osoby na ochranu osobních údajů. Toto právo musí být patřičným způsobem hájeno. Pokud před několika týdny právě zde v parlamentu jsme odsouhlasili usnesení o stokholmském programu, je to proto, že jsme chtěli správně vyvážit právo na osobní svobodu s právem na bezpečnost. Pokud dnes se zabýváme tím, jak Evropská unie má řešit tento společný problém, protože členské státy už se vrhly vpřed a jedná se o závažnou výzvu, to je ochranu hranic. A ta by měla být bezpečným způsobem zajištěna. Proto já žádám jak španělské předsednictví, tak komisaře, aby na sebe toto vzali. Je odebráno slovo řečníkovi. Další řečník je pan Matula. Pane předsedající, chci na něco vyjasnit. Touto debatou ukazujeme nejen, že terorismus je hrozbou, ale ukazujeme také, že je nutné vždy být i o krok vpřed, před teroristy. Debata o zavádění tělesných skenerů na všech letištích Evropské unie má ovšem mnohem dalekosáhlejší dopady. Tato opatření je rozporuplné. A to proto, že například prášek, ti, co, či věci a substance, které teroristé spolknou, toto vše tělesné skenery neodhalí. A samozřejmě také musíme zajistit bezpečnost, ale také zdraví cestujících, kteří jsou tímto způsobem kontrolováni. A nesmíme e, porušovat práva na intimitu a zde je nebezpečí, že skenery budou poskutovat detailní obrázky o osobách. Děkuji. A nyní pan Leichfried na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Pokud máme v letectví princip bezpečnosti, tak je to princip toho, že evropská pravomoc je čím dál tím důležitější. Není možné, aby si jednotlivé členské státy dělali, co chtějí. A to se týká obzvláště tělesních skenerů. Máme eh, princip one-stop security. A tento princip říká, že buď budeme mít evropskou úpravu pro tělesné skenery, anebo žádnou. A žádné tělesné skenery. Protože ten, ta zásada, že si každý dělá, co chce, to opravdu k ničemu nevede. A druhá věc, pokud by mělo být něco takové zavedeno, tak si musíme také rozmyslet, kdo to bude financovat a jakým způsobem. Protože tito skenery, ať to jsou tělesné skenery či skenery, které de- detektují kapaliny, kapaliny, jsou velice drahé. Já bych byl velice rád, kdyby i v radě došlo k jakémusi pohybu v tomto směru, protože samozřejmě veřejná bezpečnost je něco, co musí být částečně financováno i veřejně. Děkuji. O kýru Šenček je to, comisiei i consiliului precum i colegilor notri în legătură pozornost komise a rady, kterou věnují sekundárním vedlejším účinku tělesných skenerů, je jistě dobrá věc. Jsou to paprsky X a T a pokud je někdo vystavován těmto paprskům pravidelně, tak je to problém. Lékaři naprosto jasně říkají, že něco takového není dobré. Široká veřejnost toto nebezpečí nezná. Tyto skenery mohou poskytnout třírozměrný obrázek těla, ale je to spojeno s velkým nebezpečím pro lidské zdraví. Časem tímto způsobem mohou vzniknout genetické choroby. Riziko, kterému se tímto způsobem vystavujeme, pokud se necháme pravidelně kontrolovat tělesnými skenery, by opravdu neospravedlnilo to zavedení. Paní Beňová, terorismus nemá žádné hodnoty ani nemá hlubšího smyslu. Jediným jeho cílem je smrt civilního obyvatelstva. Co s nejnižšími náklady? To je možná i příběh mnoha sebevražedných útočníků. Smutné na tom všem je i to, že terorismus nás vlastně zavedl k různým opatřením, která sice jsou zaměřena na ochranu určitého civilního obyvatelstva, nicméně ta cesta totéž civilní obyvatelstvo určitým způsobem omezuje na jeho právech. Proto by bylo velmi dobře, pokud naše plénum někdy skenery schválí, abychom současně i přemýšleli o legislativě a harmonizaci v oblasti justice a vnitra, protože jen přijímání nových technologických opatření nám v boji proti terorismu nepomůže. Pan Tenok, nedávné prohlášení o těchto celotělových skanerech ze strany Gordona Brauna je podle mého hrozné, je to poprvé, co radiace je ukládána lidem všem, ať to jsou, těles, ať to jsou těhotné ženy nebo děti. Tyto eh, Tyto dlouho, toto dlouhovlné záření je totiž více nebezpečné než to záření, které je eh, kosmické, protože se uchovává, se zaraží v našich tělesných tkáních. Eh, a my bychom se měli bránit tomu, že dojde v budoucnosti kvůli používání těchto technologií eh, k genetickým změnám. A já jako lékař a jako člověk, který často cestuje, jsem proti takovýmto za, zařízením, která eh, nejsou ještě dostatečně efektivní. Myslím, že spíše bychom měli využívat to, co Izraelci a profilovat pasažéry paní Ernsteiny na jednu minutu a potom za zelené paní Rybasy. Paní Ernst. Nyní to funguje. Tělesné skenery jsou naprosto jasně zásahem do soukromé sféry a to závažným zásahem. Musíme si položit dvě otázky. První otázka. Je to přiměřené? opravdu to slouží cíli boji proti terorismu? Na toto nemáme dosud žádnou jasnou odpověď a proto podporuji to, co řekla paní Malmstromová, totiž, že potřebujeme vyhodnocení všech nástrojů a chci tuto vyhodnocení mít nejdříve na stole, a teprve potom se budu rozmýšlet o tom, co bychom měli učinit dál. A druhá věc, zdravotní rizika. Všichni, kde jsme, všichni, co, kteří jsme zde nyní v parlamentu, bychom museli minimálně dvakrát týdně projít takovýmto skenerem. Je to přeci dlouhodobé opatření, pokud se to zavede. A já chci vědět, do jaké míry to poškodí mé vlastní zdraví a doposud nemáme k dispozici žádné údaje o tomto. A já opravdu chci, aby na toto byly poskytnuty jasné odpovědi. Děkuji. A další řečník. Jste to? Je to paní Rivazy, je přítomná? 650. Uh, Madam Rivasi, would you like to take the floor? Paní Rivasi, chcete se vyjádřit? Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poukázat na vazbu mezi detektorem, zdravím a terorismem. Když se podíváme na výbor pro bezpečnost záření, kde jsou zastoupeni Evropská eh, komise, MAAE eh, Agentura pro jadernou energii, co nám říkají? Říkají, že se domnívají, že těhotné ženy a děti by neměly procházet detektory pro fyzickou kontrolu, a to i v případě, že ty dávky záření jsou velice omezené. Frekvence vystavení těmto slabým dávkám záření může vést k rakovině a k poškození orgánů. Já se tedy ptám, zda jsou tato rizika odůvodněná. Existují alternativní technologie k dosažení těchto cílů a je tedy třeba opravdu odůvodnit používání těchto detektorů. Řečnice byla přerušena předsedou. Děkuji a nyní pan Melcer. Děkuji. Nesmíme zapomínat na to, že mezinárodní terorismus je umožňován vždy také špatnými informacemi a špatnými rozhodnutími rozhodnutími zpravodajské služby USA. A pak se nikdo neptá na to, za ta opatření proti terorismu byla správná. Místo toho eh, jsme svědky tom, toho, že po každém útoku se stále více omezují základní lidská zpráva. A nyní v podstatě se lidé mají finančně a tělesně svlékat před eh, eh, tajnou službou USA a v podstatě vůbec nevíme, jaká je spolehlivost takovýchto tajných a spravodajských služeb. Máme se tedy vážné pochyby, co se souladu s právy, základními právy člověka a za druhé máme se pochyby o tom, zda by se islámští teroristé ničím takový nechali zastražit. Samozřejmě musíme bojovat proti terorismu, ale pan předseda přerušuje uděluji slovo radě. Pan Kaba má pět minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Velice stručně. Pozorně jsem si vyslechl vystoupení všech politických frakcí a všech poslanců v souvislosti s tímto tématem. Myslím, že to byl eh, opravdu soubor velice zajímavých příspěvků, za které děkuji. Jak už jsem řekl v prvním vystoupení, my nejsme rozhodně zastánci toho, že by se měly vést diskuse o tak složité a citlivé otázce, jako je boj proti terorismu, až po atentátech nebo po pokusech o atentát. Je jasné, že musíme prostudovat tyto atentáty a pokusy o ně, abychom zjistili, co selhalo v našich bezpečnostních systémech. Ale jak už tady opakovaně zaznělo, protiteroristická politika musí být vytrvalá, podložená, dobře propracovaná a musí být používána přiměřeně. Pokud přijmeme opatření, eh, které vlastně ohrožují naše zásady, tak se asi dopouštíme velké chyby. A proto chci zopakovat, že musíme zanalizovat to, k čemu došlo v Detroitu, abychom zamezili opakování chyb, ale neměli bychom jednat vlastně impulzivně po každém atentátu. To by asi vedlo k tomu, že přejmeme opatření, která by stejně v některých případech neměla smysl. Druhé téma. Evropská unie má strategii teroristické politiky. Máme dobrou strategii pro boj s terorismem v EU. Je to strategie, která v posledních letech prokázala svou účinnost a Stačí se podívat na jednotlivé kroky bezpečnostních složek v různých zemích a uvědomit si, do jaké míry tyto kroky, tyto činy vycházejí právě z používání společné strategie, kterou jsme přijali již před několika lety. Máme koordinátora pro antiteroristickou politiku. Jeho vystoupení jsou vždy velice zajímavá a prosím, abyste si mm, prostudovali jeho poslední vystoupení v tomto parlamentu, protože to bylo vynikající vystoupení a to zase ukazuje, že máme strategii, strategii, kterou v poslední době se snažíme i konkretizovat v podobě prevence. V první roky aplikace této strategie jsme se soustředili spíše na persekuce, na stíhání ale samozřejmě je u terorismu mnohem důležitější prevence, předcházet atentátům a proto soustředíme své společné úsilí na prevenci a proto se soustředíme na problematiku radikalizace, o které jsem už hovořil stejně tak jako paní komisařka. Vedle radikalizace také chceme analyzovat veškeré politiky, které jednotlivé země provádějí, abychom zamezali této radikalizaci, protože to je určitě základem mnoha atentátů, k nímž v posledních letech došlo. My máme samozřejmě zájem na řádné výměně informací. Několikrát tady už bylo řečeno, že není důležité dohadovat se o tom, kdo informaci má, ale předat informaci relevantním osobám. To je, to je zásadní. Uh, Není třeba zaplavovat se informacemi, je třeba mít mechanismy pro zprávu eh, těchto informací tak, aby ta vzájemná výměna byla skutečně efektivní. A v poslední době v Evropské unii se hodně zlepšujeme i v této oblasti. Vytvořili jsme strategii, jejíž zavedení nám například umožní, aby naše systémy pro výměnu informací fungovaly lépe. A když hovořím o výměně informací, mám na mysli Europol, Eurojust, eh, mám na mysli fungování kosy, o tom také někteří poslanci hovořili. Mám tedy na mysli to, aby ta výměna informací byla stále efektivnější. Konečně je také pravda, že ta polemika o bodyskenerech je na stole a jak už jsem řekl v prvním vystoupení a jak to také e, říkali oba zástupci komise, je to téma, které musíme řešit. Ideální by bylo, abychom dospěli k nějakému společnému evropskému přístupu. Je pravda, že pokud k němu nedospějeme, pak každá země si bude zavádět své vlastní politiky a možná budou země, které v rámci vlastního práva e, tedy si zavedou své vlastní politiky, ale ten společný postoj by nám určitě velmi pomohl. A abychom mohli přejmout tento společný postoj, tak v souladu s tím, co jsem říkal, na začátku je třeba vést tedy rozumnou a podloženou diskusi, Eh, na základě těch dokumentů, kterými se zabývá komise. A sice za prvé efektivita těchto detektorů, jaká jsou, jaké jsou meze těchto detektorů, zda skutečně splní ten cíl, který očekáváme. Za druhé jejich slučitelnost se základními právami a osobními svobodami a za třetí jejich mm, vliv na zdraví osob, které těmi detektory procházejí. To jsou, myslím, tři témata, která je třeba proskoumat a až budeme mít příslušné zprávy na stole, tak se rozhodneme o společném postoji, který považuji za nezbytný. To je vše, pane předsedající, a ještě jednou děkuji za jednotlivé příspěvky, které v tomto parlamentu zazněly a které pro naši práci jsou velice užitečné. Děkuji, pan Kalas. Děkuji, Paní Ladford, eh, je to k jednacímu, ale mělo by to být. Ano, já mám přímou otázku na radu, ráda bych slyšela odpověď. Co si myslí rada o porušování článku 6? To není eh, k jednacímu řádu paní Latford, říká předseda. Je tu rozhodnutí soudu o tom, že Řešnici je odebrán mikrofon. Omlouvám se, Sáro, musím se omluvit, ale na toto opravdu nemáme čas. Pane Kalasi, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, musím vám opravdu poděkovat za vaše příspěvky. Nemáme ale dnes hotový návrh na to, že bychom zavedli nějaké nové přístrojové zařízení, které by bylo povinné na všech letištích ve všech členských státech. Ne, my jen bedlivě zkoumáme, jak vypadají tyto nové technologie a po dubnu, až budeme mít tu um, zásadní zprávu, která se bude zabývat nejdůležitějším aspekty této nové technologie, budeme mít jasnější pohled. Teď já a mohu říci, že mám určité pochybnosti například o proporcionalitě a, a účinnosti uh, Eh, využitelnosti této nové technologie, ale neměli bychom hned novou technologii odmítnout. Technolo- teroristé vyvíjejí nové způsoby, my také musíme tedy vyvíjet nové technologie, abychom hájili, bránili naše občany a cestující. Neměli bychom demonizovat nové technologie Společně zde mm, s kolegyní eh, Malsremovou a Redingovou budeme navrhovat společný postoj, společný evropský postoj se všemi nutnými požadavky ohledně technologických prvků, právních prvků, prvků týkajících se základních práv, ochrany údajů a všech těch dalších aspektů. A určitě přijdeme tedy se společným evropským postojem a jak já to chápu, je tady eh, takové porozumění a konsenzus, že zapotřebí mít celoevropský přístup k věci. Tak to chce učinit i mnoho členských států už nyní. My tedy, až budeme mít onu zprávu, budeme pokračovat v diskuzi a opravdu můžete mi věřit, že tu nevedeme žádnou konspirativní snahu o zavedení okamžité nových technologických řešení protože žádné technologické řešení není stoprocentní, nezaručí vám naprostou bezpečnost, zejména pak u letecké dopravy. Tam potřebujete kombinovat celou řadu opatření a navíc ještě silnou mezinárodní spolupráci. Až budeme mít hotovou tu zprávu a přijdeme s ní s konkrétními návrhy, Předložíme tedy společný evropský postoj ohledně norem, eh, požadavků, pokud členské státy se rozhodnou, že se zavedou takováto nová detekční technika. Děkuji. Děkuji a paní Malmström. Děkuji vám, pane předsedající, vážné poslankyně a poslanci. Toto byla opravdu velice důležitá rozprava. Boj proti terorismu je důležitý nástroj toho, jak eh, čelit terorismu. Máme bolestné zkušenosti s dopady terorismu a s touto hrozbou v Evropské unii, která ohrožuje nejen jedince, ale naše základní hodnoty a Evropu jako takovou. Samozřejmě, že máme velkou zodpovědnost, zodpovědnost eh, i za spravodajské služby v našich členských státech, ale na evropské úrovni bychom měli ko koordinovat a měli bychom využívat to, co máme. A právě proto jsem žádala, abychom vytvořili na komisi už tedy analýzu stávající situace těch nástrojů, které máme, rámce, který máme, proto abychom zjistili, co lze zlepšit, co lze využít, jak ještě využívat inteligentněji to, čeho už jsme dosáhli. Jak už zde řekli někteří poslanci, jsem přesvědčena, že Europol, Eurojust a orgány členských států mohou mnohem lépe spolupracovat a mohou mnohem lépe přispět k našemu cíli. To, co se stalo v Detroitu, je jakýmsi alarmem, který nás upozornil, že hrozba stále existuje a vyžaduje tedy, abychom my jako politici jednali rychle, abychom zlepšili bezpečnost občanů a chránili ji to je zcela běžné, to je nutné, ale také máme zodpovědnost za to, že budeme eh, hájit tuto bezpečnost po hluboké analýze, hodnocení, tak, abychom mohli předložit, navrhnout bezprávné eh, eh, proporci tato opatření a učiníme tak, jako říkal pan kolega Kalas, a budeme samozřejmě přitom i respektovat základní práva. Takže to je způsob, kterým bude pracovat komise. Budeme s vámi udržovat úzký kontakt a potom to hodnocení a dalšími návrhy, až přijme, budeme s vámi hovořit a děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky a za vyslechnutí. Děkuji. Tím jsme ukončili tuto rozpravu. Prosím, máte slovo. Antes Děkuji, pane předsedající. Než eh, skončíme procedurální připomínka, jsem překvapená, protože když se objevilo Catch the Eye, já jsem se hlásila, měla jsem pocit, že to teprve začíná a vy už jste měl úplný seznam, takže já bych eh, jenom ráda, aby se vyjasnila pravidla, podle kterých se hlásíme do Catch the Eye, tak aby všichni mohli vystoupit, protože právě v okamžiku, kdy se to tam objevilo na obrazovce, že začíná Catch the Eye, ještě někteří kolegové hovořili, vy už jste nám řekli, že máte plný seznam řečníků, takže já bych jenom chtěla dát najevo své překvapení a abychom tedy pro příště věděli všichni, co máme udělat, když chceme vystoupit. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Takže pokud jde o ten postup, je to velice jednoduché. V okamžiku, kdy začíná, catch, eh, začíná rozprava, tak jakýkoliv poslanec se může přihlásit do postupu Catch the Eye, což znamená, že když přijde teprve na konci rozpravy a hlásí se o slovo, tak asi se dá očekávat, že už se zapsalo mnoho dalších poslanců a v tomto případě jsme měli 19 poslanců přihlášených do Catch the Eye a normálně na to máme pět minut čas a eh, tady já jsem poskytl trochu více času, ale i tak jsme nemohli dospět na konec seznamu, takže prosím prosím pamatujte na to, že na samotném počátku rozpravy už se můžete hlásit do eh, Catch Uh, we will begin